Dobrý den, dámy a pánové. Dovolte, abychom zahájili schůzi několika sděleními. První, to je politování hodné, a sice Caroline Lucas mi sdělila, že její mandát v Evropském parlamentu se schyluje ke konci, protože byla zvolena do britského parlamentu. Parlament to bere na vědomí a podle článku 7.2 aktu eh, o volbách eh, do Evropského parlamentu a článku 4, bod 4, druhý pododstavec jednacího řádu konstatuji, že její mandát se uvolňuje k 18. květnu. Rovněž sděluji, že pan Macmillan Scott od 12. května eh, patří eh, do Aliance demokratů a liberálů pro Evropu. Začneme prvním bodem a sice eh, panem Maňkou. Poté následuje zpráva paní Trüppel o odhadu příjmu a výdajů na rozpočtový rok 2011. Ale první má slovo pan Vladimír Maňka k opravnému rozpočtu číslo 1 2010. Má 4 minuty, prosím. Děkuji, paní předsedkyně, kolegyně, kolegové. Díky tomu, že Lisabonská smlouva nabyla účinnost, jsou dnes mnohé postupy přímější a transparentnější. Pravomoci jsou vymezeny jasněji. Evropský parlament má větší pravomoci a Evropská unie posílila své vystupování směrem, směrem na venek i e, dovnitř. E, poprvé v dějinách demokracie mají občané více rozemí právo ovlivňovat dění e, nadnárodně právě s ohledem na velikost a rozmanitost Evropy musíme dbát na to, aby všichni občané i ti, kteří nemají mnoho prostředků a nepatří k velkým etablovaným organizacím, měli možnost využívat všech demokratických prostředků. Využívání těchto demokratických prostředků nesmí být spojováno s existencí velkých finančních zdrojů nabití eh, platnosti Lisabonské smlouvy má jistý finanční vliv na jisté evropské instituce. V průběhu rozpočtového řízení na rok 2010 se domluvilo, že dostupnou rezervu v rámci okruhu 5 použijeme přednostně na financování dodatečných nákladů, které vyplynou přímo z nabití eh, platnosti Lisabonské smlouvy nebo vstupu Lisabonské smlouvy v platnost. Proto dnes po přijetí původního rozpočtu na rok 2010 řešíme řešíme odpovídající dodatečné výdaje cestou opravního rozpočtu. Po předložení žádosti o dodatečné zdroje jsme učinili vše proto, abychom v maximální možné míře nalezli rezervy a přerozdělili stávající zdroje. Lisabonská smlouva má přímý nebo nepřímý vliv na všechny útvary Evropského parlamentu. Opravný rozpočet Evropského parlamentu, o němž dnes jednáme, zajistí dodatečné finanční i lidské zdroje k tomu, aby parlament mohl dostat své Eh, úloze spolurozhodování na stejném základu jako rada. Čistý finanční vliv opravného rozpočtu Evropského parlamentu je nižší, než eh, původně vyplývalo z eh, potřeby rozpočtových prostředků. V rámci smírčích jednání s předsednictvem Evropského parlamentu se nám podařilo nalézt 4 miliony eur. Další snížení potřeby zdrojů vyplývá z aspektu termínu, kdy rozpočet schvalujeme o měsíc později, než jsme původně očekávali očekávali. Vážené kolegyně, kolegové, Většina podniků i institucí nejenom v Evropě, nejbrž na celém světě, využila světové hospodářské krize ke zlepšení své efektivnosti a konkurenceschopnosti. Je to výzva i pro nás, Evropský parlament, stejně tak jako pro ostatní evropské instituce. Další úspory a vyšší efektivnost nejenom pro tento rok má nyní v rukou generální tajemník Evropského parlamentu. Důsledný funkční audit v generálním ředitelství INLO a v útvaru bezpečnostní služby, na němž jsme se domluvili v rámci schvalování rozpočtu v prosinci, může přinést významné a udržitelné úspory i, pro další rozpočtová období. Děkuji. Děkuji. A nyní má slovo paní Helga Trupl. Prosím, máte slovo. Čtyři minuty rovněž. Vážená paní předsedkyně, vážení kolegové, kolegyně. Parlamentní rozpočet na rok 2011 je první správný rozpočet pro náš parlament po vstupu Lisabonské smlouvy do platnosti. To znamená, že parlament má nyní více kompetencí, máme více úkolů, máme větší odpovědnost, eh, máme více úkolů legislativního rázu, to znamená, že pracuje, potřebujeme i více pracovních kapacit a proto potřebujeme i více rozpočtových prostředků. Současně, a to je pro mě velmi důležité, si musíme uvědomit, že čelíme hospodářské a finanční krizi, krizi stability eura. V roce 2011 začíná v Německu fungovat eh, brzda úspor. Máme samozřejmě vysoké nároky na eh, šetření ve vztahu k Řecku a vůbec na všechny předlužené rozpočty. To znamená, že musíme nalézt velmi odpovědnou pozici, Eh, jak eh, si v této chvíli poradit s nárůsty eh, výdajů Evropského parlamentu. Jako zpravodajka pro rozpočet 2011 zastávám většinovou pozici, ale také předložím i svou zelenou pozici. 20 pro rozpočet E, Evropského parlamentu na základě administrativního rozpočtu byla horní hranice, která byla stanovena v roce 1988 mezi, instituci, mezi institucemi. To ale v roce 2011 již nemůže platit, protože realita se výrazně změnila. Došlo k rozšíření, došlo k většímu počtu kompetencí, máme jakési rostlé nebo teda tradiční úkoly. To znamená, těchto 20% nelze vnímat jako fundamentalistickou veličinu, ale na základě eh, disciplíny a odpovědnosti se budeme nadále pohybovat eh, v rozmezí těchto 20%. Parlamentní předsednictvo předložilo číslo 20 celé 2,6%, to znamená o 39 milionů víc než v roce 2010. Po eh, jistých debatách a konfliktech jsme se nyní shodli na tom, že pouze 20,32 hodláme eh, eh, vynaložit. Eh, dospěli jsme ke shodě, že potřebujeme více personálu pro rozšíření, pro knihovnu, pro informační technologie, pro studium a také, že ochranu životního prostředí chceme více zdůraznit na půdě Evropského parlamentu a také, že ve Štrasburgu je zapotřebí dát k dispozici více kol abychom nemuseli využívat eh, vozidel. Ale kde je kontroverze? Kontroverze spočívá v tom, zdali v roce 2011 mm, bude mm, nebo má být více peněz 1500 pro asistenty poslanců. To by byla celková částka ve výši 13,2 miliony. Většina tohoto parlamentu tento nárůst pro asistenty eh, přesunuli do rezerv, protože je zapotřebí více hodnocení hodnocení a e, rozhodnout se má později v roce. Já bych chtěla zdůraznit, že zelená pozice v tomto ohledu e, chce být e, citlivá k zadluženosti a proto se domnívám, že v příštím roce bychom se měli zříci tohoto nárůstu 1500 eur na asistenta. Nikoli tím, že změníme statut členů poslan, nebo poslanců, ale tím, že budeme podnikat kratší eh, zahraniční eh, cesty, méně eh, letů, protože hm, ochranu životního prostředí, kterou neustále vzýváme, musíme uplatnit i sami na sebe musíme dosáhnout eh, samozřejmě i určitých úspor eh, nebo snížení emisí CO2. Toho jsme již dosáhli v roce 2010 o 12,9 eh, a mm, chceme teda být i v jiných ohledech odpovědní, jak finančně, politicky, tak i z hlediska ochrany životního prostředí. Děkuji. Děkuji paní Tripel a za skupiny má nyní slovo pan Fernandez na tři minuty. Já děkuji paní předsedkyně, milí kolegové. Strana EPP vždy zastávala transparentnost a rozpočtovou udržitelnost. V tomto smyslu blahopřejeme práci, kterou odvedla paní zpravodajka. Děkujeme za práci, kterou odvedla administrativa za tím účelem, aby se určily fixní i variabilní náklady abychom získali také eh, revizi ve středním období eh, naší politiky v oblasti nemovitostí. Viděli jsme jistá zlepšení, ale my jsme byli pro dlouhodobou strategii v oblasti nemovitostí. Jsme pro disciplínu a myslím si, že bychom měli přejít eh, k takovému rozpočtu, kde by skutečně každičký výdaj byl naprosto zdůvodněn. Proto se domníváme, že bychom si měli udělat analýzu nákladu a přínosu různých variabilních nákladů. Musíme se zasazovat o úspory všude, kde je to možné. Za tím účelem bychom si přáli, aby došlo k snížení u některých položek a u některých částí rozpočtu. To je základním cílem tohoto, tohoto parlamentu. Víme, že Kdybychom měli špatnou legislativu, znamenalo by to také velice vysoké náklady a ty by v posledu dopadly na evropské občany. Abychom byli schopni řešit obtíže, které určitě budou spojeny i se vstupem v platnost Lisabonské smlouvy a abychom také současně dodržovali legislativu, budeme muset mít více lidských zdrojů, ale nejenom více pracovníků, ale také půjde o větší kvalitu. Eh, je tady 18 nových eh, poslanců, kteří by měli mít takové podmínky, aby mohli v důstojných podmínkách vykonávat svoji práci. Toto je velice náročná doba pro evropské instituce a tyto instituce sehrávají klíčovou úlohu v Evropě. Proto nesmíme selhat a z tohoto důvodu také potřebujeme mít všechny potřebné zdroje, abychom řešili potřeb věci víme, že populismus a demagogie se někdy vkrádají do rozprav o rozpočtu, ale my to odmítáme. Někdo říká, že by měly být větší alokace na poslance, ale tak tomu není. Nám jde o to, aby parlament mohl pracovat důstojně tak, abychom byli schopni dostat výzvám, které před námi stojí a tomu, či, očekávají naši občané. Pan Wong, Wongan. Vždycky vzniká eh, kontroverze, když eh, se diskutuje vlastní rozpočet. To jsme viděli při diskusi o opravném rozpočtu a o našem rozpočtu na rok 2011, ale jsem velice rád, že většina věcí pro rok 2011 se vyřešila v rozpočtovém výboru. Myslím si, že teď zbývá velice málo rozdílných názorů mezi rozpočtovým výborem a předsednictvem. Možná, že je to jenom pár, tři, čtyři věci. Mimochodem, ta 20% mest, potom rezerva na budovy a potom ještě ta část, která se nyní dala do rezervy a potom e, samozřejmě e, také e, v nového přídavku na asistenty 15 tisíc dolarů na poslance. To by bylo kdykoliv kontroverzní a samozřejmě, že je to ještě kontroverznější v obtížných ekonomických časech. Právě proto, že si uvědomujeme, že Lisabonská smlouva na nás klade nové odpovědnosti. Proto také teď tady e, byl kompromis, co se týče 1500, pardon, 1500 euro. A myslím si, že další kontroverzní otázka, která ještě není vyřešena, je eh, také přídavek na kanceláře. Nejprve se to mělo snížit z 1,2 milionu na 400 tisíc euro. A samozřejmě dokumentované eh, účtenky a veškeré dokumenty musí být v pořádku a musí být kdykoliv předložení. To samozřejmě všichni podporujeme a kolegové sami se musí rozhodnout, zda tyto dva kompromisy kompromisy jsou pro ně přijatelné nebo ne. Myslím si, že většina skupiny socialisté a demokraté to bude pokládat za přijatelné. Vyplynulo jasně také z naší diskuse o rozpo, rozpočtu na rok 2011. Jestliže chceme financovat kvůli Lisabonské smlouvě nové odpovědnosti, musíme hledat také možnosti úspor a větší efektivitu. Už se dělaly určité pokusy, co se týče rozpočtu na rok 2011, výsledek dosáhnout eh, úspor a místo navýšení 6,5 se dostáváme na 5,8 a myslím si, že musíme udělat daleko více a doufám, že v budoucnosti předsednictví přijde s doporučeními a návrhy nejenom na výdaje, ale také ohledně toho, jak můžeme opravdu eh, na základě vyšší efektivity uspořit. A to znamená, že bychom měli věci dělat jinak a nejenom škrtat. Myslím si, že by bylo také důležité, že pokud předsednictvo, jak doufám, nám navrhne, jak efektivně efektivněji pracovat a tak spořit, že to také bude brzy diskutováno s poslanci, aby Evropský parlament mohl zavčas utvořit rozpočet a také si stanovit priority, abychom mohli sami šetřit, ale musíme zajistit, že náš rozpočet na rok 2011 bude přijatelný pro všechny členy tohoto parlamentu a přirozeně také pro veřejnost. Děkuji. No, Nyní má slovo pan Aklund za liberály na tři minuty. Děkuji, byla, děkuji paní předsedající. Byla to opravdu zajímavá diskuse. Diskuse o rozpočtu parlamentu pro příští rok. Já bych chtěl nejdříve poděkovat paní Trypel za dobrou práci, kterou odvedla a také bych jí chtěl poděkovat za to vyvážené východisko. Je zcela jasné, že Lisabonská smlouva sebou přenáší nové potřeby náklady parlamentu, vlastní náklady parlamentu přirozeně narostou, protože parlament se musí vypořádat s mnohem širší činností. Na druhou stranu jsme ale neřekli nic o tom, jakým způsobem chceme naši vlastní činnost přetvořit, restrukturalizovat tak, abychom mohli lépe eh, odpovídat na výzvy, které před nás se staví Lisabonská smlouva. Naše frakce je poněkud kritická, co se týče návrhu rozpočtu rozpočtu, došlo k jistým škrtům, ovšem liberální frakce nebude akceptovat eh, další navýšení než těch 1500 pro asistenty. A navíc bychom neměli mít příspěvek na reprezentaci. Reprezentace je sice důležitá, ale my musíme ukázat, že naše náklady nechceme v přílišné míře navyšovat. A proto plně nechápu, když se zde říká, že to není navýšení nákladů, že to je něco, pomocí čeho chceme pouze plnit naše úkoly. Tak to není. Opravdu jste, vznikají dodatečné další náklady. A navíc eh, si musíme uvědomit, že čím více asistentů zaměstnáme, tím více prostoru a kanceláří budeme potřebovat v našich budovách. Takže odpovídajícím způsobem budeme i hlasovat. Děkuji. A nyní paní Trupl za zelené na minutu a půl. Prosím. Děkuji. Chtěla bych ještě jednou zde eh, zmínit to kouzelné slůvko vyváženost. Už to zde padlo. Jsem toho mění, že pokud nyní se radíme o rozpočtu na 2011, tak bychom si opravdu měli položit otázku, jakým způsobem chceme nalézt odpovědející vyváženost. A to by bylo něco, co by nás mělo vést v našich debatách. Padlo se slova jako populismus. Já si myslím, že my bychom měli být opravdu odpovědní, co se týče rozpočtu 2011 a mít vlastní disciplínu. Já si myslím, že pokud chceme společně dospět ke společným závěrům, tak si musíme uvědomit, že chceme od ostatních členských zemí, aby spořili, aby škrtali a v tom případě musíme sami nějakým způsobem přispět a ta samostatná naše disciplína není populismus. Jde opravdu o odpovědnost, odpovědnost Evropského parlamentu. Podívejme se na to, jaké škrty požadujeme ve veřejných rozpočtech, například Řecko. A proto říkám, na jedné straně musíme mít odvahu opravdu ten legitimní nárůst, který zde máme, nějakým způsobem ustát a vyžadovat ho, ale zároveň nalézt určitý limit, určitý strop, kde si řekneme v rámci současné situace se omezit musíme, protože to patří do politické kultury. My musíme vyslat signál, aby bylo jasné, že jsme pochopili vážnost situace. A proto apeluji ještě jednou na všechny frakce, aby si dobře rozmysleli, jaký signál vyšleme pomocí rozpočtu 2011 veřejnosti. Děkuji paní Tripel a nyní na dvě minuty pan Bokrost za frakci ECR. DDR. E e 25 Děkuji. E, zaměstnanci teda v Španělsku zaměstnanci um, budou mít o 5,5 méně platu. Nemluvě o Řecku. Vlády se velmi snaží o úspory na lidských zdrojích. Ve Velké Británii um, nová vláda již signalizovala, že je zapotřebí uh, sestavit velký balík úspor již pro letošní rok. Je zde někdo v parlamentu, kdo se domnívá, že je nyní na čase, aby Evropský parlament vydával více na uh, cokoliv, uh, na na více personálu pro frakce, knihovny, personál pro informační technologie o 1500 eur více eh, na asistenty. Tady debatujeme vlastně již o eh, druhé šarži těch 1500. Eh, domnívám se, že i ta první šarže je zbytečná. Obě bychom měli eliminovat, protože nyní není čas na takovéto navýšení. Více kompetencí nevyžadují nutně více výdajů výdajů, ale vyžadují více efektivních výdajů, více odpovědnosti a více transparentnosti a e, zcela souhlasím s paní Triple, která e, uvedla, že existují způsoby, jak dosáhnout dalších úspor. My nepotřebujeme celou flotilu vozidel ve Strasburku. Máme e, zadarmo osobní veřejnou přepravu. Já to využívám dnes a denně. Můžeme využívat také ekonomickou třídu, nikoli business třídu. Já z principu jsem nikdy nevyužíval v eh, leteckém spojení business třídu, když přilétám z Budapešti. Takže se domnívám, že tato diskuse mezi předsednicem a Kobu byla v tomto ohledu velmi smysluplná, užitečná. Vidím obrovské množství dalších možností ušetřit. Děkuji vám. Děkuji mnohokrát, pane Pokrasy. A slovo má paní Andrásen minutu a půl. Děkuji, paní předsedkyně. Eh, zase jsem zděšena, když vidím, jak členové parlamentu i nadále požadují navýšení rozpočtu, když obyvatelstvo členských států má co dělat, aby přežilo současnou krizi. Ale dnes chci hovořit o etice této sněmovny. Za současné situace myslíte si, že je přijatelné, že chtějí sice pravomoce na kontrolu národních rozpočtů, ale přitom evropské instituce chtějí navýšit vlastní administrativní rozpočet, což je přijeta tohoto parlamentu. Je snad přijatelné, aby evropské instituce se obrátily na soud kvůli eh, rozhodnutí soudu eh, umírnit eh, platy úředníků. Je skutečně pravdo rychle úspěchaně schválit rozpočet, když se dosáhne jeho navýšení. Dovolte mi, abych to vysvětlila. Rozpočt, výbor pro rozpočtovou kontrolu hm, hlasoval proti proti eh, schválení všech účtů za rok 2008, že to nebylo dost eh, transparentní. Potom zase rada odmítla navýšit rozpočet, tak myslím si, že asi bude parlament teď hlasovat zase pro eh, to, co chce rada a rada zase potom schválí možnost navýšení parlamentu. Takže, dámy a pánové, když bude potom absolutorium rozpočtu, pak to snad reprezentuje reprezentuje opravdovou etiku a tím my se všichni chceme řídit? Ptám se. Děkuji. Děkuji, eh, paní. A eh, abychom ukončili seznam řečníků za skupiny paní Vertman. Děkuji, milé kolegyně, milí kolegové. Lisabonská slova sebou přináší změny, zejména co se týká politické závažnosti Evropského parlamentu. Já jsem již jednou poukázala na to, že potřebujeme změnu Eh, parlamentního rozpočtu. Eh, samozřejmě je důležité, aby cílem parlamentu byla legislativní excelence a samozřejmě posílení parlamentu sebou přináší více závazků, více práce a více odpovědnosti, ale přesto si právě nyní v době kři- krize, eh, nejzávažnější hospodářské krize za poslední 60 let, poukázat na to, že my jakožto evropští poslance se musíme velice pečlivě eh, rozmyslet, jakým způsobem budeme zacházet s peněžními prostředky, které máme k dispozici. Rada a parlament musí posíleně spolupracovat a tato korporace požaduje jakési partnerství. Děkuji. A nyní se dostáváme k dalšímu řečníkovi a já dávám slovo panu Kalfinovi na dvě minuty třicet.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 Musíme uznat, že to nebyla snadná. Na straně jedné jsme museli jít příkladem z hlediska efektivnosti a úspor eh, mm, finančních prostředků evropských daňových poplatníků. Na straně druhé musíme umožnit parlamentu, aby eh, dostal všem, všem úkolům eh, v souladu s Lisabonskou smlouvou. Je jasné, že v souladu s novou smlouvou o fungování EU převzala naše instituce celou řadu řadu nových úkolů. Právě zde v parlamentu těch 500 milionů občanů může vyjádřit svůj názor a je naší povinností, abychom dodržovali tradice evropské demokracie a abychom usilovali o narůst, nárůst a zlepšování dobré pověsti eh, parlamentu. Jeden z nejdůležitějších problémů, který se postaral o diskuse, je eh, způsob, jakým Evropský parlament bere v potaz eh, hospodářskou a finanční krizi a jak se snaží šetřit náklady. Diskuse, kterou dnes vedeme, odráží tuto diskusi. My jsme eh, navýšili náklady o 5,5%. My eh, jsme příkladem, pokud jde o úspornost, to znamená, že omezujeme všechny nové funkce o 0,28% v rámci evropského rozpočtu a to je výsledkem dohody před mnoha lety. Současně Současně musíme jasně konstatovat, že stará dohoda by měla být opět předmětem pro jednání, aby odrážela nově funkce parlamentu a narůstající roli a očekávání kladena na Evropský parlament. Rezervy existují, kolegové. V budoucnu budeme muset více usilovat o zvýšení účinnosti a efektivnosti Evropské, práce Evropského parlamentu a důraz musíme klást nejenom na budovy, ale i na nové technologie. Musíme jít příkladem, pokud jde o institucionální a ekologické standardy. Musíme analyzovat bedlivě dopad každého výdaje a samozřejmě nesmíme umožnit, aby byl rozpočet nabubřelý. Musíme a přebujeli. Musíme skutečně tady dostat naší odpovědnosti. Pan Alvaro, jedna minuta. Děkuji. Já si myslím, že zejména v dobách krize musí být i politici schopni odhlížet od nacionality a emocionality a oddělovat je. Měli bychom opravdu se soustředit na to, že hovoříme o penězích. Mám pocit, že nyní s Lizavonskou smlouvou a s těmi rozpočtovými otázkami je to tak trochu jako s předpovědí počasí. Nevíme, jak zítra bude. Máme předpověď, že bude pršet, tak si člověk vezme člo s pebou dešník, ale Možná spadne několik kapek, ale rozhodně neprší. A podobně je to s Lisabonskou smlouvou. My prostě nevíme, jak bude vypadat pracovní zatížení Evropského parlamentu nyní po Lisabonské smlouvě. A já se tedy ptám, jak mohli pracovat eh, kolegové předtím, když eh, ještě zde nebyly ty změny Eh, které souvisí s Lisabonskou smlouvou. To navýšení 1500 na asistence je symbolické. Je symbolické z toho důvodu, jsme schopni zeštílit naše struktury, jsme schopni eh, uspořit finanční prostředky a pracovat efektivněji. Já si myslím, že pokud bychom zohlednili tyto tři aspekty, tak by nás to přinášelo víc, než když budeme neustále navyšovat své prostředky. A zejména teprve v příštím roce uvidíme, jakou skutečnou další práci nám přinesla Lisabonská smlouva. Děkuji panu Hal Alvarovi a nyní pan Čarnécky za, na jednu minutu, prosím. Ehm, dámy a pánové, zcela určitě Evropský parlament, eh, který má větší pravomoci a má teď hrát větší úlohu po ratifikaci Lisabonské smlouvy, naprosto přirozeně musí mít také větší finanční instrumentář, aby tohoto cílu dosáhl. Předřečnice má pravdu protože nevíme, jak moc se to ještě zvýší v praxi, ale víme, že určitě se potřeby zvětší. Takže jsou tady určitá očekávání eh, našich voličů, daňových poplatníků, které jsou větší. A proto eh, také je tady postulat zvýšit například eh, prostředky pro asistenty poslanců a to má meritorické odůvodnění Uvědomujeme si, že v současné době probíhá velká krize v Řecku a vůbec v členských státech Jižní Evropě, což je samozřejmě velký politický problém, ale nemůžeme prostě amputovat, odříznout určité funkce Evropského parlamentu tím, že bychom seškrtali výdaje. Já jsem hluboce přesvědčen, že rozpočet Evropského parlamentu by měl být naopak podstatně navýšen. <laughs> Děkuji panu Černeckému a nyní má Slavo van der Stup na minutu a půl. Děkuji mnohokrát paní předsedkyně, navýšení rozpočtu na rok 2011 dělá 1,7 2,3 milion. A to je, je to každopádně velké množství peněz. A samozřejmě, že tyto peníze můžeme využívat různým způsobem, ale důležité je, aby občané sami byli schopni rozhodovat. Měli bychom umožnit všem, co se týče Bruselu, Lucemburku a Štrasburku, abychom jaksi zahodili klíče a abychom naopak dali pravomoce našim občanům. Myslím si, že každý eh, poslanec by se měl být také velice přesně uvědomovat, kolik všechno stojí is belastinggeld dat de burgers met. 400 eh, euro na den. A je to něco, je to obrovské množství finančních prostředků, které eh, padají jako břemeno na občany. My ale neustále požadujeme více. Eh, a Neustále se uzavírají někde e, obchody, jedná se o desítky milionů euro, které se někde alokují, někam se vydávají. A myslím si, že si musíme uvědomit, e, co se bude dále dít. A musíme dnes přemýšlet o tom, že skutečně odvádíme práci, která je e, hodna těch 6400 euro denně. Slovo má paní Gressler na minutu. Paní předsedající, milé kolegyně, libí kolegové, milý kolego van der Stoep, já e, svou práci za ty peníze, které stojím, odvádím. Pokud vy ne, tak je mi to líto. A musím říct, že Eh, my potřebujeme takové pracovní podmínky, abychom mohli pracovat efektivně a pokud si je my nevytvoříme, tak to opravdu není dobré. Já jsem proto, aby zde bylo navýšení na sekretariát a to ve dvou trančích, protože ten, kdo zde pracuje, potřebuje spolupracovníky a chci říct si ti, kteří nechtějí pracovat, tak nesmí jim bránit nám, kdo pracujeme, abychom svou práci vychovávali. Samozřejmě to navýšení příspěvku na e, kancelář, na sekretariát člověk může využít. Pokud ho nevyužije, tak ho klidně může vrátit do nových podplat poplatníkům, ale já musím říct, já opravdu eh, svou práci za ty peníze odvádím. A chci říct, že musíme učinit toto. Pokud máme za nějaké um, příliš velké finanční prostředky, se zkušenosti z minulých tech, tak bychom to měli nějakým způsobem přeskoumat a zde mám na mysli zejména tu webovou televizi, protože tam si myslím, že bychom si měli rozmyslet, co s tím dál. A jinak si myslím, že jsme s předsednictvem udělali celou řadu reform a měli bychom opravdu dát prostor k tomu, aby tyto reformy mohly být realizovány. Ještě jednou děkuji. Děkuji paní Gresle a nyní bude mít slovo pan Van Orden na jednu minutu. Paní předsedkyně, po celé Evropě vlády a veřejné instituce se vyrovnávají s potřebou škrtu, ale tento parlament pořád žije v pohádkovém světě. Je, eh, říkají se hezká slova ohledně efektivity, ale máme tedy 1,7 miliard eh, eh, euro a to je skoro 20%, 6% zvýšení na rok 2011 a to je naprosto nepři, nepřijatelné. Musíme hovořit o velkých úsporách, ne navýšení. Můžeme to dělat různě, například můžeme můžeme škrtat nepotřebné výdaje. A tento parlament by měl také požadovat, aby rada ukončila ten štrasburský cirkus, což by umožnilo 200 milionů a dalších 50 milionů by se dalo každý rok ušetřit tím, že uzavřeme kanceláře Evropského parlamentu v členských státech, musíme zjednodušit byrokracii. Počet úředníků zaměstnaných parlamentu stouplo o 14% na 6 tisíc za pouhá tři léta. Jakákoliv jakákoliv jiná organizace by se vyrovnala eh, s, s novými prioritami tím, že by hledala kompenzace jinde, ale zdá se, že my žijeme v nějakém jiném světě, paní předsedkyně, a proto musíme podniknout veškeré potřebné kroky, abychom zařídili skutečné změny a skutečné škrty v rozpočtu Evropského parlamentu. Děkuji. Děkuji a nyní bych eh, chtěla dát slovo panu Stásovi. Děkuji. Paní předsedkyně, dovolte, abych krátce zareagoval na eh, tu myšlenku 12, eh, respektive dvakrát 1500 eh, eur navíc. Lisabonskou smlouvou získáváme celou řadu nových úkolů a v tomto ohledu nemusíme nutně zaměstnávat dodatečný personál v těch výborech, které získali více úkolů, například zemědělský výbor, výbor pro občanské svobody a také ve frakcích. Ale Otázkou je, zdali nyní skutečně každý jednotlivý poslanec má získat ještě 1500 eur a v příštím roce dalších 1500 eur. To je šílenství, to není korektní. Já jsem sám působil 10 let eh, v výboru pro životní prostředí, který má celou řadu legislativních úkolů v rámci spolurozhodování a vždy jsem si vystačil se třemi asistenty. Já se domnívám, že ti kolegové, kteří nyní nebo na příště budou v tomto výboru pracovat nebo ve výboru pro občanské svobody, se také obejdou se třemi sociální eh, asistenty. Takže paní Gresle, je to tak, jak jste uvedla, ten, kdo chce pracovat navíc, tak ten eh, mm, samozřejmě potřebuje eh, asistenty a ty ostatní ne, to je poněkud populistické. Dobře, a nyní můžeme přistoupit k řízení Catch the Eye, a, a, ale napřed má slovo zpravodaj, napřed pan Maňka, dvě minuty, prosím. Děkuji, paní. Děkuji, paní předsedkyně. Chci poděkovat všem, kteří vystoupili s se svým názorem. Jsem rád, že si všichni přejete, abyste vykonávali svou legislativní práci co nejlépe a zdrojů využívali co nejúčinněji. Každý z nás má svůj vlastní názor na to, jak a e, kde e, věci zlepšit. O tom svědčí i dnešní diskuse. E, panu Bokrošovi bych chtěl říci, že existuje cesta, jak dosáhnout objektivním způsobem úspor. Cesta, již se ještě před rokem i poslanci vaší politické strany bránili změnily. Já jsem od lednu předsedou regionální samozprávy ve své zemi. Od nástupu do funkce prvním krokem byl nezávislý pohled zvenčí na všechny procesy v mé instituci. Byl to audit, který odstránil duplicity a zvýšil administrativní náklady o víc než 15 pokud i my chceme v co nejširším rozsahu proskoumat rezervy a reorganizovat stávající zdroje, nejlepším řešením je objektivní a nezávislý pohled zvenčí. Ti, kteří se odvážili učinit tento krok, dosáhli nejlepšího možného využití zdrojů a také snížení administrativních nákladů. Dámy a pánové, v nejbližších dnech nás čeká jednání a hlasování o opravném rozpočtu Evropského hospodářského sociálního výboru, výboru regionu na rok 2010. Tyto instituce evidentně rozšiřují svou působnost a činnost, mají vyšší pravomoce a vyšší pracovní zátěž. I touto cestou bych chtěl požádat radu, abychom mohli co nejdříve uzavřít tyto rozpočtu, rozpočty a aby obě instituce mohly zodpovědně a efektivně eh, plnit svou odpovědnost v mm, rozšířených eh, oblastech, které sebou přidáší eh, Lisabonská smlouva. Děkuji, pane Maňko, a nyní má slovo paní Trupel a sice na dvě minuty. Vážená paní předsedkyně, milé kolegyně, kolegové, všichni jste slyšeli, jak kontroverzní může být debata o e, rozpočet e, na rok 2011. Není divu, protože na jedné straně jde o reálné nárůsty a úspory a jako vždy v politice také o symbolické otázky. Jako zpravodajka bych chtěla konstatovat následující. Vy jste právě viděli hm, na základě vystoupení paní Gressle z EPP, která hm, má velmi rozhodné stanovisko k eh, té částce 1500 až eh, po jiné, kteří tvrdí, že to nepotřebujeme nebo musíme přesně hodnotit, jak eh, odůvodnit tyto přírůstky a jak získat přehled o pracovních činnostech tohoto parlamentu. Já bych chtěla konstatovat jako zpravodajka, že většina mm, mm, rozpočtového výboru rozhodla, že dodatečné prostředky budou přesunuty do rezervy, nejsou teda ještě schváleny rozpočtovým výborem a budou, bude požadována přesná evaluace. Toto vše musí proběhnout, všechna tato čísla musíme eh, podrobit hm, evaluaci, hodnocení a poté eh, na podzim ještě jednou ve eh, vší vážností se budeme muset hm, výsledky obírat tak, abychom v říjnu v rámci nového rozpočtového řízení s radou se k tomuto vrátili a abychom i zde v parlamentu vytvořili většinovou pozici k věci. To se do domnívám, za současného stavu věcí je nutno konstatovat, je zde kontroverze, panují zde různé názory, ale existuje zde většinová pozice, která se vyslovuje pro podrobnější analýzu a hodnocení čísel. Děkuji a přeji nám všem hodně zdaru. Děkuji paní Trüppel. A tím jsme dospěli ke konci společné rozpravy o rozpočtu. Děkuji vám všem za eh, vaše příspěvky.